a zápis ze, ze včerejšího zasedání a je k dispozici. Jsou k tomu nějaké připomínky, nevidím žádné námitky, připomínky, takže vás chci informovat, dámy a pánové.